Milé kolegyně a kolegové, dovolte, abych vás srdečně přivítal. Podle programu následuje prohlášení Rady k představení programu o činnosti Českého předsednictví v Radě Evropské unie a dovolte, abych požádal předsedu Evropské rady, pana předsedu vlády České republiky Miroslava Topolánka k nám promluvit. Dovolte, abych ho srdečně přivítal. Vítejte srdečně, pane předsedo Topolánku. Dovolte, abych také velice srdečně přivítal předsedu Evropské komise, pana José Manuela Barroza, milé kolegyně, milí kolegové. My všichni víme, že předsednictví je zvláštní výzvou a od pana předsedy eh, Topolánky vím, že intelektuálně i emocionálně se ho nesmírně dotýká, že se svými politickými zkušenostmi po letech komunismu je nyní reprezentant a zástupce Evropské unie a může nám nyní představit svou zprávu pro Evropskou unii. Po Slovinsku je to druhé předsednictví země, která vstoupila 1. května 2004 do Evropské unie. Jistě mohu ve jménu vás všech prohlásit, milé kolegyně a kolegové, že české předsednictví má naši veškerou podporu a chceme podniknout vše proto, aby v obtížných dobách s českým předsednictvím Evropské unie jsme byli úspěšní. A na tomto základě vás smím požádat, pane předsedo Evropské rady, pane předsedo vlády Topolánku, pro pohovořit k Evropskému parlamentu a ještě jednou vítejte srdečně v Evropském parlamentu. vážené paní poslankyně vážení páni poslanci evropského parlamentu vážený pane předsedo evropského parlamentu vážený předsedo evropské komise předstupuji před vás poprvé v roli předsedy evropské rady